vlastně poškozuje hospodářskou soutěž a globální podíl na trhu už se posunul k tíži evropských aerolinek, přestože letečtí dopravci zvyšují svoji efektivitu. Když dochází k stížnostem z důvodu porušování hospodářské soutěže, tak my jako EU musíme být konkrétní a konkrétní opatření proti dotovaným dumpingovým aerolinkám, ale také pomocí vhodných reakcí, když mimo evropské státy nebo regiony, například v oblasti odbavo- diskriminu v oblasti odbavování nebo práv na přistání. A nařízení 868 umožňuje zahájit vyšetřování už tehdy, když hrozí nějaké škody, nebo se jenom oznamuje určitá diskriminace, nebo rýsuje, ale ještě nenastalo. To, že komise může být aktivní už při hrozbě takové eh, škody a újmy, to má svůj efekt že DG Tran už při hrozící újmě a ne při doložitelné újmě může být aktivní, to je právě zásluha Evropského parlamentu. To jsme byli my, kdo to prosadil v jednáních na trialogu. A teprve tím vlastně se nařízení 868 stává skutečně mocným nástrojem odstrašení, které, když situace bude fungovat řádně, tak nebudeme muset 868 vůbec aplikovat. Je to tedy i nástroj diplomacie pro Evropu a její členské státy, které by se prostě sami diskriminaci neubránily. Ale když to udělá Evropská 28, pak zde ten globální vliv mít budeme a to i v oblasti letecké dopravy. Odpověď na America First, Gulf Airlines First nebo China Airlines First zní Europe Together. Děkuji komisi za kvalitní návrh, děkuji radě za komplikovaná, ale férová jednání a děkuji vám, kolegyně a kolegové, kdo jste se zde intenzivně zapojili. Nyní zde máme silný základní kámen pro silnou Evropu, pro odolnou Evropu a pro odolnou EU. Všem vám děkuji. Děkuji. A nyní za komisi má slovo pan komisař Ettinger. Prosím. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, rád bych jménem kolegyně eh, Bulls eh, eh, řekl toto. Kolegyně je, je nemocná, ale je velmi vděčná za to, že tyto porady se konají v takovém takovém konzultivním duchu. Děkuji panu Píperovi za jeho zprávu a za to, že tento obsah byl posunut ku předu v parlamentu. Děkuji také odbornému výboru za podstatný obsah který je možné přepsat právě vaší práci. Jak zpravodaj, tak stínoví zpravodajové eh, tady odvedli důležitou práci. Eh, přijetí nového nařízení o ochraně eh, férové soutěže v letecké dopravě je eh, důležitý velký milník eh, při provádění naší strategie evropské letecké dopravy. To je to, co komise už zavedla před mnoha lety, ale teď tady můžeme nalézt právní základnu. Tyto, tento právní předpis je vlastně klíčovým prvkem našeho instrumentária zaměřeného na férovou soutěž v evropské letecké dopravě, ale také eh, v zahraniční politice vůči ostatním zemím, když eh, jde o férovou soutěž. Změny eh, v tomto sektoru doprava eh, a letecká doprava ve celém světě, tento objem je obrovský. A eh, proto je důležitá společná evropská politika a eh, nástroje, které, které můžeme používat k tomu, abychom všechny letecké dopravce, abychom tady mohli zorganizovat férovou soutěž, abychom ji mohli zaručit. Jde o letecký eh, dopravu eh, do Evropské unie a z Evropské unie. A přitom máme v současné době eh, z poloviny letecké podniky, které jsou usídleny v Evropské unii. A také jsou tu konkurenti, kteří jsou doma ve třetích zemích. A tuto soutěž akceptujeme a vážíme si ji, ale je tu také konektivita. Nezávisle na tom, kdo ji zaručuje, poskytuje. E, pro lety do Evropské unie máme letecké podniky z třetích zemí a oni mají naši záruku e, v to, že určité evropské předpisy budou pro ně platit stejně tak, jako platí pro e, podniky v Evropské unii. My jako EU si přejeme férovou soutěž za stejných podmínek. Ovšem zjišťujeme, že nadále v nezměněné podobě se evropské eh, ti leteční dopravci mimo Evropskou unii, že eh, tady nemají eh, podobné nebo stejné férové podmínky, ale naopak jsou znevýhodňováni a dochází tady k diskriminaci. A my jako komise sledujeme a s podporou tohoto parlamentu sledujeme myšlenku soutěže v multilaterálním rámci a má to by se opírat na harmonizovaných, eh, opírat o harmonizované předpisy, ale ani VTO, ani směrnice ICAO eh, tady nebudou realistické pro férovou soutěž v blízké budoucnosti a proto chceme jako Evropská unie teď jednat a chceme vyjednat obsáhlou dohodu s třetími zeměmi, která by, eh, která jejíž předmětem by byla právě tato férová soutěž. Lety mezi EU a třetími zeměmi dosud šly přes bez odpovídající eh, dohody jednotlivých členských států. Bylo to upravováno v jednotlivých členských státech, ale eh, také v 28 nebo 27 eh, členských státech vůči třetích zemích. Ale zdá se, že toto není příliš moudré. A proto nařízení, které je teď dohodnuto, toto je základna pro Evropskou unii, základna pro věrohodný a účinný instrument s kterým budeme moci ehm, postupovat v zájmu našich členských států a občanů ehm, a také v zájmu leteckých dopravců a takto budeme moci eh, odstraňovat neférové praktiky a pomocí tohoto nástroje budeme moci i postupovat ehm, a mm, přiměřeně a tyto praktiky potírat. Toto nařízení, eh, které mám před sebou dnes večer a eh, které jste, jste provázeli, se zásadně odlišuje od své předchůdkyně která pochází z roku 2004 a e, toto bylo neúčinný nástroj a v zásadě e, to byl nástroj, který nebyl praktikovatelný. E, současné nařízení je, zohledňuje zvláštnosti současného leteckého provozu a dopravy a má být jasnější, účinnější. A my jako komise eh, klademe velký důraz na to, aby dohoda o letecké dopravě s třetími zeměmi byla eh, dojednána. Eh, ve vztazích s partnery třetích zemí je důležitý dialog a také hledáme řešení při jednáních. Ehm, eh, eh, má to mít přednost před unilaterálními mm, opatřeními. A v tomto smyslu si myslím, že dnešní večer je důležitý okamžik ehm, pro férovou soutěž eh, mezi podniky v Evropské unii a třetími zeměmi a podniky. A je to také správné pro naše občany, kteří budou moci létat s oběma stranami. Děkuji za to, že se parlament na tomto spolu podílel. Děkuji pane komisaři. A teď jménem Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti má slovo pan Tremosa. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dear colleagues, in the context of increased competition between air transport actors at global level, na úrovni Kompetence a konkurence mezi globálními aktéry je důležitým hlavním principem rovnost, rovné podmínky. Já volám potom, aby byly rovné podmínky a to nemůže být označováno za protekcionismus. Hovořili jsme také o restrukturalizaci a o zastavení státní podpory. A teď voláme po jasných pravidlech, které se týkají eh, společností ze třetích zemí. Evropa to je 500 milionů potenciálních eh, pasažérů. A zvyšování pohybu směrem do Asie by mělo být zohledněno, když komise vyjednává dohody o volném obchodu. Myslím si, že finanční transparentnost by měla eh, eh, v, dohodách o letectví být navázána na investice třetích zemí. Když dostávají dotace, proč by měly mít lepší podmínky než evropské společnosti. To podle mě není konkurence volná. Děkuji a nyní za jednotlivé frakce, nejdříve za EPP, pan poslanec Van de Kamp, prosím. Pane předsedo, velice vám děkuji. A také velice vítám mezi námi pana komisaře Ettingera. A doufám, že také vyřídí naše pozdravy paní Violetě Bulc Slyšel jsem dnes, že už se její zdravotní stav zlepšuje, ukázala mi aplikace, ale přesto jí zdravíme a přejeme zdraví. Děkuji také panu Piprovi, který odvedl velmi intenzivní, náročnou práci, kterou musel odvést, aby tato záležitost byla dotažena do dobrého konce. A co je zajímavé, že to bylo vlastně dokončeno ještě za rakouského předsednictví, ale zdá se, že trochu po, eh, opožděně diskutujeme o výsledku onoho trialogu. Můj kolega z výboru Ekonu, ale i pan komisař už zde uvedli, že toto je velice důležitá tematická složka, o které se dá z mezinárodního hlediska říci mnoho. A tato záležitost se stávala v posledních měsících čím dál tím významnější. Vidíme zde, že dochází k různým nacionalistickým tendencím v různých částech světa a je to úkol mimo jiné Evropské unie, aby zůstala otevřená mezinárodní letecká doprava. Ono se to snadno řekne, už hůře zařídí, ale i udržení mezinárodní eh, letecké dopravy na poctivě fungujícím trhu, to je nesmírně důležité, protože je zde řada nekalých konkurentů a také nelegálních státních podpor. Není to jenom otázka kerosinu a přistávacích ploch, není to jenom otázka arabských zemí, ale když se podíváme třeba i na Čínu, Hongkong, ba dokonce na Singapur, pak tedy naše evropské letecké společnosti se potýkají s nekalou hospodářskou soutěží a konkurencí tohoto typu a já doufám, že nyní toto nařízení nám stolí lepší a čestnější, poctivější podmínky. Děkuji. Děkuji, vážený kolego. A nyní za frakci socialistů a demokratů má slovo pan Preuss. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ano, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně. Základnou našeho blahobytu v EU e, jsou férová soutěž a sociální vyrovnání. To platí také v mezinárodním letecké dopravě. Takže jako zákonodárci e, musíme naše podniky a naše zaměstnance chránit před e, neférovými praktikami a to jasnými pravidly, tak abychom mohli dlouhodobě zajistit kvalifikovaná pracovní místa v celé Evropě protože bohužel žijeme v éře obchodních konfliktů a jenom s dostatečně odstrašujícími nástroji budeme moci čelit eh, eh, eh, nekalým praktikám. Přepracování nařízení 868 tedy bylo nezbytně nutné. Ze strany rady však eh, eh, z toho vyplynul takový pokroucený obraz. Bylo pro mě naprosto nepředstavitelné, že skupina států eh, se aktivně postavila proti takovémuto ochrannému nástroji a vlastně chtěla vystavit tyto podniky neférovým dotacím jenom proto, aby se pracovalo, na, aby se fixovali na ideologické paradigma. Pro nás jako parlament je tedy velkým úspěchem, že eh, pro evropský letecký provoz můžeme předložit robustní zákonný text. Teď máme účinný nástroj eh, v ruce pro to, abychom se chránili před škodlivými eh, dotacemi z třetích států. A toto není protekcionismus, který bude znevýhodňovat pasažéry nebo konektivitu, protože naše letecké linie potřebují forovou soutěž. Přes hranice jednotlivých frakcí jsme tedy předložili široce koncipovaný kompromis tohoto nařízení. Docílili jsme ho a e, za to vděčíme hlavně našemu zpravodaji Markusu Týperovi a jeho e, týmu, ale také ostatním e, kolegům. Myslím si, že můžeme srdečně poděkovat za tuto konstruktivní spolupráci. Děkuji. A nyní za frakci EKR má slovo paní Foster na minutu 30. Yes, thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Ehm, urazili jsme dlouhou eh, cestu od první výměny názoru o této složce. Eh, původní text komise 868 eh, mluvil o protekcionistickém přístroju, ale povolili by ehm, komisi uvalovat sankce dopravcům a toto celé bylo řádně prošetřeno. Ehm, toto vyslalo pesimistický signál našim mezinárodním obchodním partnerům a mohlo to poškodit globálně také naši konektivitu a naši reputaci. Původní text by byl um umožnil mm, eh, eh, dopravcům, kteří nejsou konkurenceschopní, eh, dostat určitým předpisům a vlastně bylo možné je také trestat. Samozřejmě je správné tady prolomit tyto neférové praktiky, ale nemělo by to být na úkor volby spotřebitelů a nemělo by to být také znamenat zvýšené cestovné a nemělo by to narušit dodatelský řetězec. Ale když jsem sledovala trilog, tak mohu teď podpořit konečnou dohodu, ne proto, že teď vyjasňuje kompetence členských států, eh, jako například urovnávání eh, konfliktů bilaterálními dohodami s třetími zeměmi. A proto já si myslím, eh, že eh, tady máme eh, rovnováhu, myslím si, že umožní trhům třetích zemí a EU pokračovat v tomto duchu a měli bychom vždycky volit takovýto přístup, který bude z dlouhodobého hlediska výhodnější. Pane předsedo, chtěla bych říci, že toto asi je můj poslední projev v tomto parlamentu. První jsem pronesla v roce 1999. Chtěla bych využít příležitosti a poděkovat tlumočníkům tady a také v Bruselu. Poděkuji sekretariátu a všem všem zaměstnancům Evropského parlamentu a evropských institucí za podporu a jejich profesionální přístup. Přeji jim všem eh, hodně úspěchu do budoucna v jejich úsilí. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní za frakci ALDE má slovo místo předseda Telička na dvě minuty. Thank you, President. Well, I'll start by thanking Jackie. Děkuji a poděkuji Jackie Foster za to, že má tak skvělou kolegyni a přeji jen to nejlepší. Tak k tomuto návrhu nařízení mám zde na mysli tři klíčová eh, slova. Efektivita, komplementarita, dialog. Protože nyní nařízení v oblasti efektivity umožní komisi, aby vyšetřila zda je zde nějaký důvod, nebo když se objeví nějaká stížnost, zda je důvodná a bude tak moci činit ze své vlastní iniciativní. Je zde i efektivita proto, že komise nebude muset čekat na evropské letecké dopravce, než na ně dopadnou konkrétní dopady, ale komise bude mít možnost, aby konala už tehdy, když zde budou doklady tzv. hrozící újmy a to bylo klíčové v té vyjednávání. Také efektivita díky jasnému časovému harmonogramu toho eh, vyšetřování, ukončení vyšetřování, ale máme i možnost ten časový rámec omezit, pokud se objeví naléhavá situace. Efektivita je v tom smyslu, že nařízení dává komisi skutečné prostředky, jak znovu nastolit spravedlivou soutěž například i finančními a operativními kroky. Komplementarita, jistě, nařízení jenom samo o sobě nebude znamenat, že bude hospodářská sféra konkurenceschopnější, ale máme zde i bilaterální smlouvy, které uzavíráme a to vytváří ucelený systém a myslím si, že tady do toho případné vyšetřování může mít eh, určitý dopad na řešení bilaterálních problémů. No a potom dialog Budeme vést dialog a konzultovat všechny příslušné aktéry a to prostřednictvím EU Interest Test a také prostřednictvím mechanismů z bilaterálních dohod. No a na závěr, Evropský parlament nakonec konečně bude informován v průběhu vyjednávání, takže toto není nějaký protekcionismus, ale dobrý nástroj, který máme k dispozici. Děkuji. A nyní má slovo za frakci zelených eh, paní Deli. Prosím, Karimu. Vážení kolegové, budeme hlasovat o jednom z posledních nařízení v tomto mandátu pro letectví. Nekala konkurence v letectví je metlou. Například eh, Společnosti ze zálivu jsou dotovány svými státy, aby se platil letecký benzín a letištní poplatky. A to je skutečný skandál. Je to zdroj tisícovek zavřených, zničených pracovních míst jejich konkurentů, kteří nedokáží držet krok. A to vede k další metle, protože pokaždé, když tato nekalá konkurence způsobí nějaké uzavření mezi Evropou a Ázií, tak je to ve prospěch delší cesty, která je více znečišťující a prochází tím novým hubem v zálivu. A jasně tedy v oblasti letectví vidíme, že sociální otázky a ekologické otázky jsou úzce spojeny. Exploze letecké dopravě sociální a klimatickou bombou a jako zaměstnanci, spotřebitelé a občané jsme všichni oběťmi. Připomínám, že letectví to je 3% světových emisí a to je velikost, nebo to je taková země, jako je třeba Německo, ta dělá tolik emisí. Jak tomu můžeme pomoci? Moc jsme toho neudělali, ale je to obrovská výzva, ta reforma letectví. Viděli jsme u příležitosti pařížských dohod, že tento sektor byl dokonce vyloučen z jednání. Ale to je opravdu smutné, když dnes vidíme, že se Evropa podřizuje světovému systému, který odmítá sehrát svou roli v boji proti oteplování planety. Přesto máme v Evropě země, které jsou připraveny vzít na sebe tento úkol a předkládají různá řešení. Daň z leteckého benzínu, zákaz krátkých eh, letů mezi třeba Bruselem a Amsterdamem. Pane komisaři, už nemůžeme čekat. Letecké odvětví se samo nezreformuje. Je na nás, na evropských zákonodárcích, abychom zvedli tuto rukavici. Letectví to je výzva, jak už jsme říkali. Je to hospodářská výzva, sociální výzva, ale je to především klimatická výzva. A na tuto klimatickou výzvu musí Evropská komise reagovat. Ona zatím mlčí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážená kolegyně. A nyní má slovo za frakci GUE NGL Pimenta, pan Pimenta López na minutu 30. Obrigado, senhor presidente. Esta proposta de regulamento... Děkuji vám, pane předsedo. Ano, toto nařízení, respektive návrh nařízení, obsahuje některá témata, která nemůžeme podpořit. Jde zde o vnitřní trh, o ochranu leteckých dopravců, ale no to povede k tomu, že vzniknou evropské monopoly v letecké dopravě. A letečtí dopravci na to doplatí, zvláště ti, které vznikly privatizací národních dopravců. No a to vede k tomu, že to poškodí jednotlivé země. A také to omezuje, bude omezovat práva pracujících v tomto sektoru. Oč se opírá tento návrh? Je zde dichotomie mezi podniky v EU a ve třetích zemích. A co se týče těch podniků ve třetích zemích, tak eh, často jsou dotované a to vlastně není ani nic nového v letecké dopravě, ale k čemu to vede? V oblasti eh, soutěže eh, podnikatelů z EU, nízkonákladovými společnostmi a těch, kdo mají dotace. No, v důsledku to poškodí pracovníky, protože nebudou dodržovat jejich práva a proto jsme odmítli tento návrh. Děkuji, vážený kolego. A teď za frakci EFDD má slovo paní Ajuto na jednu minutu. Prosím, Danielo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak dobře víme, v Evropské unii máme velmi přísná pravidla v oblasti hospodářské soutěže, abychom chránili přístup ke službám všech podniků. Nicméně narážíme na to, že ne vždycky je zajištěna reciprocita s ostatními zeměmi a pro naše orgány je těžké přijmout kompenzační opatření nebo provádět kontroly opatření, která jsou přijata mimo EU i v rámci bilaterálních dohod mezi stranami. Proto si myslím, že je zásadní, aby se provedla revize nařízení 868 a aby byla přijata konkrétnější opatření, pokud jde o nápravná opatření, o kontrolu a především, když máme na paměti to, že to platné nařízení nebylo nikdy použito. Pokud chceme chránit právo na konektivitu našich občanů a pokud chceme zajistit rovnou soutěž pro naše podniky, pro náš průmysl, tak je zcela zásadní, abychom měli nástroje na efektivní kontrolu. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A nyní má slovo pan Sošněř na jednu minutu. Prosím. To nařízení říká, že nekalá konkurence je taková, která spočívá na privilegiích ze strany vlády. To je pravda, s tím souhlasím. Je to eh, nekalá konkurence, když se berou peníze daňovým poplatníkům a dávají se nějaké firmě. To jsou peníze pocházející z krádeží. Jenže jsme v Evropské unii. My tady vlastně nic jiného neděláme. My dotujeme všechno. Zemědělství, dopravu, studenty, nevládní organizace, u sebe i eh, v zahraničí. A také teď slyším leteckou dopravu před několika lety Evropská komise se rozhodla, že moje země bude pomáhat eh, polské letecké společnosti. To je opravdu velmi nevhodné. Vždyť eh, vidíme stéblo v oku bližního a sami máme v oku břevno. Tady nejde opravdu o ochranu konkurence. Vůbec ne, děkuji. Děkuji vážený kolego. A nyní má slovo paní Lukaševská na dvě minuty. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Osobní letecká doprava je velkou hnací silou evropského hospodářství. V uplynulých letech eh, jsme zaznamenali velký nárůst spojení jak v Evropské unii, tak i do třetích zemí. Ten trh se dynamicky rozdí, rozvíjí eh, ve stínu konkurenčního tlaku ze zahraničí. Je zde také rivalizace, která souvisí Eh, s přístupem na trh rozvíjejících se zemí a také s postupem globalizace. Velkými konkurenty pro evropské aerolinky jsou například dopravci z Blízkého východu, kteří disponují obrovským kapitálem a mají vysoký standard spojení za velmi výhodnou cenu. A kromě toho nemusí dodržovat unijní Eh, pravidla. To jim umožňuje rychlou expanzi, ale na druhé straně to také vede k pokřivení konkurence. Souhlasíme s předřečníky, kteří říkali, že musíme vynaložit veškerou snahu na to, aby nové dohody se strategickými a rozvějícími se trhy byly uzavírány na základě klauzule o správné hospodářské soutěži. Potřebujeme systém kompenzačních prostředků, abychom zajistili rovné podmínky evropským aerolinkám. A věřím, že toto nařízení bude nástrojem, který posílí evropské letectví. Musíme mít na paměti, že konečně rozhoduje cestující, jakou linku si vybere. Na tom záleží, to záleží na ceně, také na termínech, na té jistotě, že ta linka poletí a tak dále. A já doufám, že evropské rolingy, které budeme posilovat, budou mít eh, v úvaze to, že respekt ke klientovi je velmi důležitý a nemůže být eh, potlačen ani žádnými nařízeními. Děkuji. Paní Lukačevská, je tady pro vás modrá karta od pana Sošněře. Přijímáte ji? Je mi líto, pane Sošněři, kolegyně odmítá modrou kartu. A nyní dávám slovo paní Tapardel na minutu 30. Eh, pane komisaři, nejprve bych eh, chtěla poděkovat panu zpravodaji, panu Píprovi, chci mu pogratulovat eh, k této dohodě ve velmi důležité složce, která se týká budoucnosti letecké dopravy v Evropské unii. Letecké eh, či dopravci v Evropské unii eh, jsou v globální síti a eh, starají se o napojení, dopravní napojení EU se zbytkem světa. Je důležité, abychom my jako zákonodárci ochránili leteckou dopravu, abychom měli správné nástroje, které zabrání eh, neférovým eh, praktikám a sankcím třetích států, ale zároveň zajistí účinná dopravní eh, spojení. Takovéto praktiky, jako například státní dotace, mm, mm, mohou velmi narušit soutěžile v letecké dopravě. A Toto se musí dít eh, v mm, otevřené eh, a férové eh, soutěži. Musíme přitom zohlednit důležité aspekty, jako jsou pracovní podmínky, standardy kvality, ale také ochrana životního prostředí. A mm, jako spolupředsedkyně mm, v meziskupině pro cestovní ruch bych chtěla apelovat na evropské podniky a chtěla bych je upozornit na to, že si sami musí znovu zvážit své obchodní modely. Velice často totiž prohrávají proti eh, podnikům a dopravcům z třetí států. Chtěla bych doporučit, aby nedělali kompromisy ve služb, eh, kvalitě poskytovaných služeb eh, jenom proto, aby docílili dotečných zisků a to je pak na úkor pasažérů. Měli by mít vyvážený poměr mezi poskytovanými službami a cenami. A pak budou moci být vedoucími v celosvém měřítku a pak mm, to bude zajištěna i kvalita a bezpečnost pasažérů a také budou zachovány pracovní podmínky zaměstnaných. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní kolegyně. A nyní má slovo pan Zvotovský na jednu minutu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Konkurence na leteckém trhu je nejen potřebná, ale také očekávána cestujícími musí být ale založena na zdravých zásadách, které vylučují nekalé praktiky, které využívají cizí aerolinky. Evropská unie musí mít nástroje, aby se mohla bránit před nekalou konkurencí ze strany aerolinek, které využívají různých forem dotace nebo administrativních bariér v konkurenci s Evropou jsem toho názoru, že toto nařízení dává šanci tyto praktiky odstranit, pokud nebude tedy škodit cestujícím. Potřebujeme komplexní mezinárodní řešení, která zakáží využívat nekalé praktiky na leteckém trhu. Také v dohodách o otevřeném nebi, které uzavíráme s třetími zeměmi, musíme na to klást větší důraz. Teprve tehdy se nám podaří tento jev eh, efektivně vymítit. Děkuji. Děkuji, vážený kolego. A teď zahajujeme Catch the Eye. Dostal jsem dvě žádosti, obě dvě je přijímám. A jako první má slovo pan Notis Marias, prosím. Grazie mille, presidente o κανονισμός 868 είναι βέβαιο ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Děkuji, nařízení musí být provedeno, protože jenom tak zabráníme nekalé soutěži leteckých dopravců z třetích zemí, kteří měli možnosti zde využít situace, protože Evropská unie nekonala. Pane komisaři, pane Oettingere, já jsem chtěl připomenout, že toto je důležité v souvislosti eh, mimo jiné s leteckým dopravcem Aegean Airlines. Tento dopravce má téměř monopol. Jejich letenky jsou neuvěřitelně drahé, zvláště když letíte třeba z Kréty do Aten nebo z eh, Aten do Berlína ale satén do Berlína, tam jsou vlastně letenky levnější. A nakonec hod to zaplatí řekové a já už jsem položil otázku k ústnímu zodpovězení v roce 2018, ale nedošla mi odpověď. A z pevniny na Kretu jsou nesmírně drahé letenky. Děkuji a slovo má pan Eterič na jednu minutu. Děkuji. Když se rozjela diskuse eh, se zpravodajem, tak jsem si říkal, eh, že eh, se kam, říkal jsem si, kam se s touto diskusí dostaneme. Jde o zajištění soutěže v letecké dopravě. Toto by mělo být v pořádku, ale pak tu máme Pan začal mluvit pan komisař, nejprve pogratuloval eh, k této diskutivní diskusi, kterou jsme začali a potom pokračoval tu eh, seznam nových eh, pravidel věcí, které se mají udělat. A ehm, toto tady vlastně Toto znemožňuje eh, dohody a eh, Evropa tady něco vyjednala a vy jste se zaregistrovali, že jsou jiné země na světě, které dávají státní dotace a posilují eh, dopravce. A Vlastně eh, se teď ukázalo, že to nemá co eh, dělat eh, s férovou soutěží nebo s státními dotacemi. A tak si říkám, že možná celá ta část, která se týká soutěže, ta asi nás nikam nezavede. Thank you very much. Grazie mille per venuta ulteriore richiesta. Děkuji, ještě jsem dostal jednu žádost, kterou přijímám. Pan Kelly, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. My jako europoslanci možná létáme častěji než eh, většina občanů a samozřejmě velice se zajímáme o leteckou dopravu a přejeme si, aby byla konkurenceschopná pro nás a pro všechny. Ale můžeme říci, že Ryanair před lety, když nebyly žádné lety před Ryanairem, tak některé lety stály stovky eur a díky Ryanairu nyní vlastně klesly ceny. A došlo zde ke ze schopnosti. Je třeba zde mít globální konkurenci a potírat ty nekalé praktiky. A já děkuji komisi, že na tom pracuje. Děkuji vám. Děkuji. A nyní za komisi má slovo pan komisař Ettinger. Prosím, pane komisaři. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, na základě vašich vystoupení vidím, že zde daleko sáhlý souhlas s tím návrhem nařízení, který přichází od vás, od vašich zpravodajů a hlavně zpravodaje pane Pipra, také ze strany rady a komise, tedy tomu všemu, co bylo vypracováno. V některých vašich vystoupeních byly uvedeny problémy, které tu opravdu jsou a toto nařízení skutečně nemůže vyřešit všechny problémy, ale znamená to velký pokrok na cestě ke spravedlivé hospodářské soutěži. Je to v zájmu leteckých dopravců, kteří mají své sídlo v EU a je to ale také v zájmu těch, kdo se chtějí do této hospodářské soutěže zapojit zvenčí, tak to samozřejmě mohou, ale měly by ctít stejná pravidla. A je to také v zájmu cestujících, občanů, spotřebitelů, kteří na tomto základě mohou získat výhodné ceny za kvalitní službu a můžou si vybírat eh, mezi různými konkurenty a podle svého vážení potom objednat jasné vyjádření Evropského parlamentu tedy uskuteční tento proces a je na mé kolegyni Bulc a na komisi, aby ještě udělali řadu věcí, aby se změnil letecký trh zítřka, ale tento návrh na řízení znamená velký krok správným směrem a já vám děkuji za vaši podporu. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní má slovo zpravodaj pan Píper, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři eh, oettingerovi ať už je to energie nebo rozpočet, dnes je to doprava, eh, vždycky to působí přesvědčivě. Chtěl bych poděkovat kolegům za skutečně povzbudivé příspěvky a za konkrétní podporu. Ještě jednou bych chtěl poděkovat také stínovým zpravodajům ostatních frakcí, všem zaměstnancům, pracovníkům vyjednávacích týmů a našim asistentům. Mám radost z toho, že zjevně všechny eh, členské státy EU táhnou za jeden pro vás a eh, jsem rád, že se nám podařilo ehm, odstranit obavy některých menších eh, států, protože tady jde o zaručení dosažitelnosti, dostupnosti v konfliktních situacích, ale i na toto v nařízení máme nalezené řešení. A kromě toho mám radost z toho, že to byl parlament, který vlastně propůjčil větší účinnost ehm, tomuto nařízení, když Unie teď při hrozí hrozící újmě může zasáhnout, tak je to je přesně onen rozdíl ve srovnání staré 868, která eh, zůstala eh, neefektivní. Dámy a pánové, eh, celkově to zítra bude dobrý den pro evropské letecké dopravce a bude to dobrý den pro robustní Evropu. Pokud budeme semknuti v Evropě, v Evropské unii, tak budeme moci čelit egoismům koncernů a v tomto smyslu chci, vám chci srdečně poděkovat. Děkuji. Děkuji, pane Pípre. Diskuze je ukončena, hlasovat se bude zítra. Na pořadu jednání je nyní zpráva paní Holmajer. Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 oddíl 3. Dávám slovo zpravodajce paní Holmajer. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi na začátku vyjádřit srdečné poděkování. Srdečně děkuji stínovým zpravodajům, kteří se se mnou společně usilovně snažili o to, aby zde vznikly kvalitní pokyny a abychom také eh, vymezili jasná těžiště pro rok 2020. Ono to nebude úplně snadný rok, protože je to rok přechodu na nový víceletý finanční rámec a musíme se snažit o to, aby to proběhlo řádně a rozumně. A také to není lehký rok, protože eh, máme zde hlasování o Brexitu a jde to prostě od jedné katastrofy k druhé a vlastně nakonec vůbec nevíme, co nás čeká. No a za třetí, budou před námi velké výzvy. Na jedné straně otázka konkurenceschopnosti pracovních míst, ehm, podporu sociálního blahobytu v EU, jsou zde výzvy v rozvojové pomoci a také v otázkách migračních toků a osob, které e, žijí v jiných zemích. No a potom také otázka bezpečnosti a vnitřní a vnější bezpečnosti a těch otázek, které souvisejí s tím, že je třeba, abychom, nebo chceme, pokud možno optimálně chránit naše občany. Pane komisaři, chtěla bych vás požádat, abyste zohlednili i naši přání ve speciální oblasti, a sice v oblasti Erasmu a mládeže, protože jsme pevně přesvědčeni o tom, že pouze pokud mladí lidé budou mít dobrá, a bezpečná pracovní místa, pokud budeme mít takový průmysl, který může nabízet opravdu eh, konkurenceschopná pracovní místa a pokud chceme investovat do technologií budoucnosti, řádně vzdělávat mladé lidi, ale chceme jim také umožnit, aby v rámci svého vzdělávání navštěvovali jiné země, seznamovali se s nimi i s evropskými sousedy, byli s nimi v kontaktu, eh, tak aby jste podpořili právě náležité programy. Potom máme programy, kde je relativně nízká úspěšnost, například v oblasti Horizon Europe. Já se v tom opakuji a někdy už mě to unavuje, jak se pořád opakuji, protože bych si přála, aby programy jako je třeba COSME, Future Emerging Technologies, kde máme z části 97% odmítnutí, ne proto, že by ty programy osoby byly špatné nebo projekty byly špatné, ale prostě proto, že nezískáváme dostatek peněz z členských států pro tyto záležitosti. A přála bych si, aby mladí lidé v EU měli taková pracovní místa, která mají budoucnost, která pro ně budou znamenat sociální zajištění, která budou udržitelná do budoucna a aby také podniky byly Eh, schopné a měli možnost podporovat toto pracovní místo. To je, myslím, jeden z našich hlavních úkolů. Tedy naplňovat tyto dva úkoly, podporovat mladé lidi, aby byli řádně a dobře kvalifikováni na straně jedné tak, aby to pro ně bylo prostě trvalé a na druhou stranu mít eh, podporu takových pracovních míst a takových inovací, aby vznikaly právě u nás v EU inovativní nová pracovní místa, která budou moci konkurovat pracovním místům jinde ve světě. A doufám, že vím, že letos eh, narazíme snad i na ty členské státy, které s námi nebudou hovořit poslední tři dny, kde je to možné, řada, eh, rada zde není zastoupena, tak to říkám aspoň pro zápis. Opravdu bylo by dobré, kdybychom o zásadních tématech nediskutovali na poslední chvíli ve tři hodiny ráno, ale třeba i někdy dříve se dohodli o hlavních tématech, i když se týká třeba až dalšího funkčního období. Přesto bych si přála tedy, aby rada se co nejdříve začala zabývat tímto rozpočtem a potěšilo by mě, kdyby eh, naše těžiště zohlednila i Evropská komise. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A nyní má slovo za komise pan komisař Ettinger. Prosím, pane komisaři. Vážený pane předsedo, eh, vážené dámy a pánové, vážení poslanci, poslankyně, dnešní vaší diskusí zahajujete porady, rozhovory o rozpočtu na rok 2020. Jednak je to poslední rok eh, v rámci našeho rozpočtového rámce 2014 až 2020. A za druhé, protože eh, tady máme nejistotu s Brexitem a nevíme, jestli naši kolegové, kolegyně ze Spojeného království eh, v příštím roce tady budou zastoupeni se všemi právy a povinnosti a budou se účastnit rozpočtového rámce, který v roce 2013 s námi společně jednomyslně eh, schválili, tedy i v radě. A za třetí, protože tady máme eh, změnu jednak v parlamentu a také v komisi. A Nejprve bychom měli přispět k stabilitě, tak aby rozpočtové programy zaměřené na rozvoj Evropy působily pozitivně a aby cíle, které sledujeme společně, byly podpořeny evropskými prostředky a aby byly dosažitelné. Eh, chci poděkovat paní poslankyni Holmajer za eh, moudrou přípravnou práci. Eh, ta spočívala v tom, že mm, zohlednila rozdílná očekávání frakcí, kolegů v jednotlivých grémích a podařilo se jí to dát do společného jmenovatele. Toto nebylo v jednotlivých letech eh, jednoduché a eh, teď to už vůbec nebylo jednoduché. Myslím si, že i to byli kolegové, kolegyně, kteří byli ochotni eh, se do toho pustit a nejenom vést volební boj, a chci jí poděkovat také za to, že cíle, cíle parlamentu jsou vlastně i cíle komise. Máme tady změnu, střídání. Teď vy jste zodpovědní za pozici parlamentu a předpokládám, že i příští parlament eh, eh, se na to nebude dívat diatrálně odlišně, ale bude eh, se o toto opírat. A proto doufám, že většina lidí v parlamentu se bude zasazovat v příštím parlamentu také za rozpočtovou politiku, tedy že budou znovu zvoleni zpravodajka, ale taky také mnozí ostatní, kteří jsou zodpovědní v rozpočtových otázkách a kteří jsou kompetentní. Doufám, že budou moci přispět i v příštím parlamentu a pro komisi, která přijde. To bude zajímavá otázka, protože tady máme období conciliation eh, 19. října a e, v každém případě e, to bude 8 e, listopadu a možná to už bude přebírat další komise, anebo možná, pokud budeme muset, budeme muset ještě na tom déle pracovat, protože příští komise budeme muset tady vyčkat a v každém případě bychom měli zachovat kontinuitu v celé věci a měli bychom přispět k stabilitě Evropy. Toto má veliký význam most k eh, budoucí Evropě. Investice eh, do občanů, inovací a bezpečnosti. Toto je eh, titulek, který zvolila paní Holmajer. Myslím si, že je to moudrý titulek, protože Občané jsou takto informováni o přidané hodnotě eh, Evropy a můžeme takto přesvědčit také o přidané hodnotě Evropy. I nadále eh, je to naší společnou prioritou, eh, například konkurenceschopnost, ekonomický růst, více pracovních míst a lepší pracovní životní podmínky, výzkum, mladá generace, boj o za ekologický vývoj, boj proti klimatickým změnám. A sdílíme také názor na to, že podpora ekonomického růstu a konkurenceschopnosti má velkou prioritu. Posledních šest let eh, byly celkově řečeno dobrými lety pro ekonomickou, eh, evropskou ekonomiku. Eh, ekonomický růst byl rok od roku vyšší, eh, byl vyšší, než se původně počítalo. Rok od roku jsme tady měli vyšší daňové příjmy, než to, co se odhadovalo dříve. Rok od roku klesala nezaměstnanost a také nezaměstnanost mládeže poklesávala. Zdaleka to ještě nejsou dostačující čísla. Máme co dělat, ale poslední léta byla léta dobrá a podle všech prognóz mm, e, tady ten ekonomický e, vývoj e, se teď změní. A proto o to spíše se musí rozpočet na rok 2020 vybavit nástroji, které budou působit proti stagnaci, proti recesi, budou působit proti krizím a které se budou používat pro další růst, pro vytváření pracovních míst, míst budou používány pro prost kreditu a pro dosažení konkurenceschopnosti v rámci našich omezených finančních prostředků. Jde o to tyto nástroje nástroje správně použít. Od, je to kosme, jsou to také malé střední podniky, startupy, podpory vznikajících podniků, inovativní duch Evropské unie nebo Erasmus+, plus, až po naše interkulturní kompetence od kybernetické bezpečnosti až po boj proti klimatickým eh, eh, změnám. Eh, tady máme celou širokou škálu programů, které se obírají ve správném směru a které bychom v rámci našich omezených prostředků měli schválit a ještě více posílit. A proto potřebujeme co největší flexibilitu parlament a komise by společně měli i proti radě bojo, částečně proti radě bojovat za to, abychom včas reagovali, abychom byli připraveni na to, co nás čeká v příštích letech jako výzvy a jaké úkoly před námi, na to, jaké úkoly před námi stojí. A také dbáme na to, aby právě politice soudržnosti bychom měli dostatečnou míru plateb, tedy všechno to, co tady máme v závazcích, aby to, co přichází, aby toto bylo také vyrovnáno a realizováno eh, platbami tak, aby tady eh, nedocházelo eh, k, aby to nebylo přeneseno jako vlna do dalšího desetiletí. Máme tady pokyny z Rady 12. února, to bylo schváleno na Radě Ekofinu a vy dnes přicházíte se svými pokyny dnes a se stěžení body, které eh, mají doplnit i eh, další rozpočtové období. My jako komise jsme v rámci našich možností eh, chtěli působit jako zprostředkovatele k tomu, abychom usnadnili dohodu mezi radou a parlamentem a trilog na jaře 20. března bude k tomuto první příležitostí. Ještě jednou, vaše priority eh, jsou vlastně úplně stejné jako priority komise. Chtěl bych poděkovat za dobrou předběžnou práci a eh, za to, že jste všichni byli připraveni a schopni eh, nesmíchávat volební boj s tím, jaké máme úkoly v rámci rozpočtu rok do rok 2020. To vše by mělo být v zájmu našich občanů. Děkuji. Děkuji. Vážený pane komisaři, a nyní za jednotlivé politické frakce. Jako první za frakci EPP má pan poslanec Kelly na tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také paní Monice Holmajerové, mojí kolegyně. A děkuji také stínovým zpravodajům, kteří odvedli skvělou práci v této záležitosti i předchozí portfoliu. Takže opravdu tyto lidé odvedli skvělou práci. Rozpočet pro rok 2020 by měl jít opravdu správným směrem pro příští víceletý finanční rámec. Musíme se postarat o to, aby Eh, zohlednil klíčové priority, které chceme dosáhnout v příštích deseti letech. Rozpočet eh, musí být silný, dobře financovaný a namířený ku předu, jak říkala zpravodajka. Těší mě zaměřený na investice, eh, inovace a výzkum. To je zásadní pro růst zemí EU, pro pracovní místa v Evropské 27 a globální konkurenceschopnost. Spravodajka poukazuje na úspěšné programy jako Horizon 2020, eh, Kosme digitální investování. Také vítám to, že jsou zde výrazně zohledněny klimatické výzvy. A to, že dosáhneme cílu pro rok 2030, jak jsme zde diskutovali ráno s panem komisařem Kanětem. A také usilovat o to, aby Euro, eh, Evropská unie byla v čele boje proti změnám klimatu a e, tento trend zahájila pařížská dohoda před čtyřmi lety. Bez těchto kroků ničeho nedosáhneme, ale když budeme mít dostatečné nástroje a kroky, tak můžeme právě z evropského rozpočtu e, mobilizovat kroky v potřebných oblastích. Například vzniklo e, přes 35 tisíc gigawatt hodin díky eh, dodatečné elektrické energie a 90% je obnovitelných. A 5 tisíc gigawatt hodin úspor energie ročně. A nástupce tohoto projektu také umožní zase v budoucnu tyto kroky realizovat. InvestEU to je důležitý velký program, který bude vycházet z EFSI a nyní právě vedeme trialogy o této záležitosti. Ukázalo to výsledky, kterých může dosáhnout ambiciozně silný evropský rozpočet a já doufám, že tento trend bude pokračovat do roku 2020 a že také e, v tomto duchu e, se bude ubírat program finalizací diskuze o novém VFR. A co se týče Brexitu, tak bylo to 308 vůči 302, kdy se tady rozhodli, že nebude eh, to okamžité vystoupení s EU tvrdou cestou a já doufám, že zde bude také určitý rozpočet pro překonání nedostatků, tak abychom mohli opravdu dělat to, co je za potřebí. Velice vám děkuji. Děkuji. Máme zde modrou kartu od paní Nýriáda. Přijímáte? Please, colleague. Prosím. Seán socha chum fáte gin tú a léirúnar sin spéis go háthe cuasaí ráide ach tá chéan. Děkuji, tak Pařížská eh, dohoda řešíme klimatické změny, ale kdyby si znal ten rozpočet, tak zde je na efektivní řešení klimatu jenom velice omezený eh, možnost prostředků. Ale proč vaše frakce eh, znemožnila hovořit s Tyšokem o klimatických změnách a proč se vynakládají peníze na fosilní paliva a proč jsme nediskutovali o tom, jak například žít bez fosilních eh, paliv. Můžeš nám to více osvětlit, jak to vidíš? Děkuji. Abych pravdu řekl, zde tady lovíte politické body, ale my se s tím nějak vyrovnáme mohu říct si za svoji frakci, v Evropském parlamentu jsem se zapojil do eh, aktivit ohledem na klimatické kroky, byl jsem zapojen i do věcí pařížské dohody, byl jsem zpravodajem v řadě těchto záležitostí. A za druhé chci říct to, že moje politická strana není ve vládě a nový ministr nyní právě připravuje nový klimatický a energetický plán, který bude rozhodně velice ambiciozní. A máme zde i ty cíle pro rok 2040 nebo 2030, 25% pro klimatické akce, takže EPP zde v Evropském parlamentu opravdu praktickým, jasným eh, způsobem je eh, eh, vůdčí silou v klimatických změnách. Děkuji. Děkuji a nyní jménem frakce socialistů a demokratů má slovo paní Gluanek Moran. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, je pro mne velkým potěšením vystoupit zde jménem socialistů a demokratů a vyjádřit se přípravě rozpočtu na rok 2020, což je poslední z víceletého finančního rámce.